Chtěl bych vás přivítat po letní přestávce a věřím, že jste si všichni odpočinuli. I když eh, tentokrát eh, byly prázdniny zcela jiné než v minulosti. Proběhla celá řada událostí v Evropské unii i ve světě. Byl jsem v trvalém kontaktu s polským předsednictvím, výsledkem krize, která nás všechny velmi znepokojuje. A hovořili jsme o potřebě reagovat. 29. srpna proběhlo zvláštní jednání výboru Ekon s komisařem Rénem, s prezidentem Centrální banky Trišetem a s panem Junkrem a s ministrem Rostovským. Pan Barozo brzy předloží návrhy a předseda euroskupiny pan premiér Juncker se obrátí na parlament později v tomto měsíci. Během léta jsme byli svědky koncem bojů v Libyi a můžeme s uspokojením říci, že Evropský parlament byl od počátku na správné straně. Byli jsme rozhodnuti hájit civilisty, bylo schváleno několik usnesení a nyní musíme udělat maximum pro to, aby Evropská unie byla schopna pomoci libýskému lidu obnovit Libii a Libii nasměrovat směrem k demokracii. Na toto téma proběhne rozprava během tohoto týdne. Budeme moci tuto myšlen- tyto myšlenky ještě prohloubit. Pan Frovšta žádá o slovo. Mám technickou, pane předsedo. Vy jste zmínil vše, co se stalo okolo krize eura. Chci vám položit otázku a chci také požádat o to, kterou iniciativu podniknout. Je to pravda, že zítra tu bude pan Berlusconi v parlamentu. Nevím, na jaké téma má vystoupit a nechci se ptát na důvody tohoto, této návštěvy, ale má otázka je, to pravda? A pokud je to pravda, že se s ním setkáte, nemyslíte si, že by bylo třeba, aby se setkal také s příslušným výborem, pokud je o úsporný plán? Pan Papandreou přijel do parlamentu, představil plán úspor a přímo jednal ve výboru a vysvětlil svůj záměr a bylo to velmi pozitivní setkání. Já, můj požadavek je, nevím, jaké jsou důvody, proč pan Berlusconi nás zítra navštíví, ale pokud to bude, pokud vás bude informovat o úsporném plánu, tak měl by předstoupit před výbor Ekon, aby vysvětlil svá opatření a způsob, jak Itálie bude řešit tyto otázky. Paní Rebecca Harms. Äh, Ráda bych äh, podpořila to, co tady říkal pan Ferhovštát za naši frakci, ale chtěla bych položit otázku, zda evropské instituce dělají dobře, nebo když se chtějí setkat s panem Berlusconim ve chvíli, kdy eh, se má objevit před soudem v Itálii eh, kvůli prostituci nezletilých. Pokud klademe důraz na to, že evropské instituce mají být eh, brány vážně v Itálii a to je opravdu potřeba, tak potom bychom neměli volit tento postup s panem Berlusconim, takový postup, který mu umožní vyhnout se dalšímu termínu před soudem v Itálii. Takže já bych vás chtěla požádat, pane předsedo, a také pana Barosu bych chtěla požádat, aby se zamysl, abyste se zamysleli nad tím, zda je vhodný tento den, kdy se má pan Berlusconi objevit před soudem v Itálii. Existují také další dny v tomto týdnu, kdy je možné, aby proběhly tyto diskuse s danými výbory. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem vzal na vědomí to, co zde řekl pan předseda Vrhovštát, stá se mi to rozumné. Skutečně, pokud chce parlament pozvat italského ministerského předsedu, ať už jsou okolnosti jakékoliv, pokud tedy se dosáhla schoda na tom, tak jak o tom tedy svědčí zítřejší návštěva pana Berlusconiho, tak si myslím, že je to dobré, že ta návštěva se bude konat, ale musím říci, že jsem poměrně dosti překvapen tónem, který používají naši kolegové, tedy kolegyně Harms zejména pan Silvio Berlusconi může být někomu sympatický nebo nesympatický, ale je to ministerský předseda země, která je evropskou zemí, je to země, která vyznává a má ráda demokracii, země s bohatou historií. Připomínám, že to není skupina zelených, která rozhoduje o setkání předsedy Evropského parlamentu. Oni nemají patent na demokracii v našem schromáždění, takže vážená kolegyně Harms, prosím, vyjadřujte se poněkud opatrněji. Zítra tedy pan Berlusconi navštíví Evropský parlament? Ano, je to legitimní, že se setká s předsedou parlamentu. Děkuji. Ja, Děkuji, pane předsedo. Je možné, že pan Berlusconi zítra přicestuje. Já jsem se to právě dozvěděl od pana Mauro. Je možné, že to dělá proto, že chce být tím prvním, kdo chce pogratulovat panu eh, Šulcovi k jeho nominaci. Je to možná příčina? A mě leží na srdci ještě něco jiného, pane předsedo. Ve středu ve 14 až 15.30 bude probíhat zasedání konference předsedů otevřené pro všechny v této plenární místnosti. Zkrátíme plenární zasedání, abychom vyslechli eh, mezinárodního úředníka. Zatím to bylo tak, že tento sál byl rezervován pouze pro předsedy vlády a pro prezidenty. A já si myslím, že je nehorázné, že musíme zkrátit plenární zasedání proto, že někdo navrhnul, abychom si tady vyslechli úředníka místo plenárního zasedání. Chtěl bych vás tedy požádat, abyste eh, začali naše plenární zasedání v 15 hodin a diskuzi aby, aby diskuze o zadluženosti mohla být vedena celé dopoledne. Eh, konferenci převodničoncích to bude rozhodnutí konference předsedů. Děkuji za upozornění na tuto věc. Pokud jde o první bod, který jste zmínil, dámy a pánové, pokud vím, na základě informací, které mám k dispozici, premiér Berlusconi se nezúčastní oficiální návštěvy Evropského parlament. Nemám žádné informace o tom, že by to byla oficiální návštěva Evropského parlamentu ze strany premiéra Berlusconiho. To mohu nyní potvrdit. Dámy a pánové, chtěl jsem přistoupit k dalším oznámením. Zítra v Evropském parlamentu zmíníme návštěvu polského prezidenta Bronislava Komorovského. V současné době Polsko předsedá Evropské unii a prezident Komorovský se obrátí na parlament při oficiálním vystoupení poledne. Budeme slavit Den demokracie 15. září. Demokracie musí být chráněna a podporována v celém světě. A Evropský parlament se o to zasazuje. My jsme nejdemokratičtější ze všech evropských institucí. Další informace v angličtině. Slavnostně zde odsuzuji násilí, které se konalo 2. července proti kolegovi, kolegovi Seru Karimovi ve Spojeném království. Jeho dům byl přepaden 30 extremistickými demonstranty. Vstoupili na jeho majetek a vyvěsili tam proti islámské transparenty. Natáčeli jeho dům a pokřikli na ně. Jeho, on byl doma i s rodinou. Musíme být zcela jednoznační. Vždy důrazně odsuzujeme takové incidenty zejména pokud se jedná o takovéto nenávistné činy. Takovéto porušení svobody projevu je ne, není přijatelné. Pan Karim má mandát na základě demokratických voleb ve vlastní zemi. A jakýkoliv útok na něj jeho rodinu je, je útokem na demokracii a na jeho voliče. Všechny nezbytné kroky by měly být podniknuty na ochranu pana Karima při výkonu jeho povinností, aby mohl disponovat svobodou projevu a svobodou, svobodou názoru a aby jeho politická práce jakožto demokraticky voleného představitel nebyla narušována. Chci vyjádřit podporu kolegovi, napsal jsem mu dopis, napsal jsem také dopis premiéru Cameronovi. A dnes veřejně podporuji svou plnou podporu vám, pane Karime, a všem obětem diskriminace. Náš parlament stojí po vašem boku a hájíme s vámi společné hodnoty. Osobně jsem se sešel s kolegou Karimem před několika týdny, před prázdninám ještě. Další technická, pan Rinaldi. Ještě k tomu předchozímu bodu, to je návštěva pana Berlusconiho v naší instituci. Jak jsme pochopili, tak eh, jsou zde poněkud přehnané názory, které byly vyjádřeny. Čili ne, pokud jsem to dobře pochopil, nebylo žádné, nebyla žádná oficiální žádost o setkání. Není to tedy oficiální návštěva pana Berlusconiho v Evropském parlamentu. Pokud byste se s ním setkal, tak jaký by měl být statut takovéhoto setkání? Uh, Připomínám, že pokud jde o veřejné mínění v naší zemi, tak je to vlastně trošku považováno za frašku, vzhledem k tomu, že pan Berlusconi by měl zítra vystoupit před soudem. Pro, prosím, pan Mauro se ještě hlásí o slovo. Ano, pane předsedo, děkuji. Já se domnívám, že nás můžete informovat o podmínkách a okolnostech této návštěvy, tak abychom případně mohli tu frašku končit, protože pokus o útok na italskou vládu na evropské úrovni nemá nic dočinění s před, s předmětem návštěvy pana Berlusconiho zítra v evropských institucích. A já nechápu, proč zde ten, o tomto problému hovoříme, protože soudci již řekli, že stanoví jiné datum pro soudní případ pana Berlusconiho. Pan kolega Rinaldi jak tedy řekl pan Rinaldi, tak nej, není zde žádná žádost o oficiální návštěvu ministerského předsedy Berlusconiho v Evropském parlamentu. Není však vyloučeno, že pokud by měl zítra se objevit v Evropském parlamentu, tak možná by bych měl s ním krátký rozhovor, ale jak říkám, není zde žádný požadavek na oficiální setkání a to bych zde skutečně chtěl výslovně sdělit. Jak již bylo řečeno, zítra zde přijmeme prezidenta Polské republiky, pana Komorovského. Takže já budu doprovázet tohoto našeho hosta, takže zde ani není možnost Hm, organizovat nějakou další oficiální návštěvu během zítřejšího dne. Takže bych vás chtěl požádat, abychom tuto diskusi tímto uzavřeli. V podstatě jsme již řekli všechno k tomuto tématu, co se k tomu říci dá. A myslím si, že bychom se mohli věnovat dalším bodům. Vážené dámy a pánové, máme celou řadu sdělení z, ze zasedání 7. července 2011. Zápis a texty jsou předloženy, takže máte k tomu nějaké připomínky. Nevidím, že by se někdo